Po demisi pana Petra Macha a paní Glenis Wilmot eh, parlament eh, oznamuje, že jejich místa jsou volná a od 1. Eh, září do od 3. října a informuje o tom odpovídající národní orgány. Po jmenování paní Marie Gabriel členkou Evropské komise Herberta Royla členem regionální vlády Severního Poriní Westfalska a paní Ildiko Gálpelc jako členky účetního dvora. Parlament eh, od 7. července oznamuje, že je volné místo po paní Gabriel a po panu Roylovi a od 1. září je volné místo po paní Galpelc. Po zvolení pana Luise Aliota do francouzského parlamentu parlament bere na vědomí, že jeho místo je volné od 21. července. Eh, odpovídající úřady Malty Německa, Spojeného království a Francie mi sdělili, že do Evropského parlamentu byli zvoleni Francizami Dimek, Denis Radke, Jonathan Bullock a paní Franz Žeme a baronka Nošína Mobarik a nastupují od 24. červa, června 24. července 1 srpna, 21. července a 8. září místo paní Komodiny Kakia, pana Royla, pana Helmera, paní Aliota a pana Duncana.